spojené téma syrští uprchlíci na bulharských hranicích. A prvním řečníkem jménem rady je pan Venezelos. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové poslanci, toky uprchlíků kteří jsou zachycovány na hranici Bulharska, jakož i ty, které se dostávají na jiné hranice. A východní hranice souvisí se zhoršováním situace v Sýrii. Z důvodu eh, své polohy Bulharsko musí přejímat velký počet lidí, kteří eh, hledají pomoc. Bulharsko patří k těm státům, které jsou významně exponovány z hlediska této krize v Sýrii. V lednu 2014 byla vypracovaná zpráva OSN ohledně uprchlíků a v této zprávě se hovoří o těchto potížích které eh, jsou zde v souvislosti s těmito lidmi, kteří potřebují pomoc. To postihuje zvláště Bulharsko, které musí přejímat tyto uprchlíky. Eh, podobná zjištění také byla stanovena nevládními organizacemi. Chtěl bych říci, že podmínky pro přejímání těchto uprchlíků eh, odpovídají evropským ustanovením z hlediska těchto lidí. My přesně chápeme, eh, jakým výzvám tyto státy čelí z hlediska přejímání těchto migračních toků. Bulharské orgány už i na nejvyšší politické úrovni prohlásili, že jsou ochotni přejímat eh, tyto uprchlíky, ale kapacita bulharská eh, je omezená, záchytná centra jsou přeplněna, neustále proudí další lidé ze Sýrie a je to v každém případě obrovská výzva. Zpráva OSN, o které jsem hovořil, rozebírá různé možnosti eh, ubytování, přejímání těchto osob, které potřebují ochranu a pomoc. Jde také o to, jakým způsobem je možné vybudovat tato centra. Bulharské orgány už výrazným způsobem přispěly k zlepšení situace z hlediska těchto záchytných center. Evropská unie poslala také delegaci do Bulharska v posledních týdnech a jistě budeme moci předávat další informace, eh, které budou stát této zprávě. Velice si cením zájmu Evropského parlamentu o řešení této situace. A členové parlamentu také nedávno navštívili Boroharsko a zmapovali tuto výzvu, které čelí Bulharsko. Je to vstupní bod eh, do Evropské unie. Lidé, kteří opouští Syrii, mm, se snaží tímto způsobem dostávat se do Evropské unie. Je nutné zajistit důstojné ubytování těchto osob. 20 milionů eur bylo dáno k dispozici pro členské státy, které jsou zvláště exponovány těmto tokům, tak aby mohli lépe zajistit podmínky přejímání. Tyto finance jsou omezené, ale cílem je, aby se zlepšila kvalita těch záchytných center, aby podmínky byly také zlepšeny a celková zpráva řízení těchto toků by měla být lépe ošetřena. V každém případě i nadále budeme přijímat různé iniciativy, aby osud těchto syrských občanů byl eh, ulehčen. Bulharsko patří k těm zemím, které jsou nejvíce vystaveny eh, tomuto tlaku. Tento tlak je zvláště významný v této zemi. A musíme tedy pomoci bulharským orgánům zvládnout, absorbovat tento tlak a poskytovat nezbytné služby pro tyto osoby. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji, paní komisařka Malstrémová. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo rady, dámy a pánové, dobré odpoledne. Komise skutečně velice znaklidněna těmito eh, migračními tlaky a to především eh, těmi, kterými vystaveno Bulharsko. Musím zdůraznit, že bulharské orgány doposud eh, udělali obrovskou práci v součinnosti s komisí, UAZO, UNHCR, nevládními organizacemi a tak dále, aby zabránili dalšímu zhoršování se situace. Situace byla stabilizována prozatím a nezhoršuje se prozatím. Ale nicméně je zde celá řada velkých výzev, které třeba vyřešit. Například situace migrantů a žadatelů azyl a jejich situace v ubytovacích centrech. I zde máme eh, velký nápad eh, těch azylových žádostí, které se hromadí a pouze eh, málo z nich bylo uděleno a ta situace je velice naléhavá, lidé jsou velice potřební, potřebují mezinárodní ochranu a to všechno může mít velký dopad na eh, fungování dublinského nařízení. Je jasné, že situace v Bulharsku je vážná a je třeba ji urgentně řešit. To by mohla být první příležitost, jak zaktivovat mechanismus krizového řízení. Eh, nedávno jsme se právě na něm dohodli, máme zde tři, článek 33 na řízení z Dublinu a systém eh, včasného varování, mechanismus řízení krizí podle článku 33 neznamená, že bychom ukazovali prstem na nějakou zemi a vinili ji. Ne, to vy tady v parlamentu víte velice dobře. Ale je to mechanismus solidarity. Aktivace použití tohoto mechanismu by znamenalo, že uznáváme existenci konkrétního tlaku na konkrétní zemi a že je třeba nalézt politické i materiální řešení národního systému, který tam mají, a tak i pomoci těmto lidem, tedy žadatelům o azyl, kteří jsou pod velkým tlakem. Použití článku 33 vyzývá silný signál, že Bulharsko v tom není samo a komise a členské státy se zavázaly, že podpoří tento konkrétní členský stát, aby mohl překonat krizi. A je to apel na solidaritu s Bulharskem. Solidarita, která může mít řadu podob, finanční, materiální a tak dále. A zde stávající podpora ze strany EU, ano, již existuje, ano, bude pokračovat. A toto rozhodnutí prakticky řečeno bude znamenat, že Bulharsko bude potřebovat v součinnosti s komisí a s EASO, bude potřebovat vyvinout konkrétní akční plán, tak aby řešili se identifikované problémy a e, vzhledem k počtu aktérů, o které zde jde, komise EASO, UNHCR, IOM, nevládní organizace, několik členských států a také i třetí země, tak akční plán poskytne určitě nástroj, abychom mohli přijmout opatření a monitorovat plnění cílů, které si stanovily bulharské orgány, které e, se snaží takto i vyvarovat se strukturálním problémům fungování dublinského systému. Dlouhodobá strategie v Bulharsku je třeba, je třeba nastavit e, azylový systém, včetně integračních opatření pro ty, kteří si budou přát zůstat v Bulharsku a také bychom měli takto zabránit dalším krizím do budoucna. Potřebujeme samozřejmě dlouhodobé plánování. Je nepravděpodobné, že tlak na našich vnějších hranicích, včetně Bulharska, v nejbližší budoucnosti ustane. V neposlední řadě plán by umožnil rychlou naléhavou pomoc v případě potřeby a ten plán by měl pokrývat jak okamžitou fázi reakce, a také další následné období. Komise samozřejmě bude informovat Radu i Evropský parlament o aktuálním vývoji. Děkuji. Děkuji. Pan Weber. Vážený pane předsedo, předsedo rady, paní komisařko, poslední dny naplňují naše rozhovory eh, zprávy o tragedii v Syrii a v poslední době také ještě uprchlíci z této země buší na evropské dveře a žádají nás o pomoc. Evropa se k tomu musí postavit čelem, aby dostala své pověsti. V posledních týdnech čteme také články o Bulharsku, o tom, jak se tam staví ploty na hranicích. No a novinové titulky říkaly, že Evropa, Evropa se chce izolovat a odmítat eh, veškeré uprchlíky. To jsou dojmy, kterými to působí, ale to tak nejde. To musíme jasně říci eh, zde v Evropském parlamentu. Bulharsko, poněvadž se nachází na hranici ke krizovému regionu, má mimořádně velkou zodpovědnost a já apeluji na socialistickou vládu v Bulharsku, aby nevyužívala toto téma k svým vlastním politickým cílům. E, víme, že nemá tato vláda většinu ve vlastních řadách, musí spolehat na podporu e, extremistů na politické scéně, aby na to tedy nedoplatili uprchlíci ze Sýrie jde o uprchlíky, kteří si zaslouží podporu Evropy. My žádáme, aby Turecko nám pomáhalo, chceme ho tedy podporovat v tom, co může pro tyto uprchlíky udělat ono. Eh, hlásíme se ke svým finančním závazkům, finanční pomoci a apelujeme také na další členské země, Evropské unie, aby kontingenty pomoci výrazně zvýšily v případě Sýrie. Děkuji vám. Pane Webre, pan Kirilov eh, má na vás otázku, jestli jste ochoten tady odpovědět. Je to určitě nepřípustné, a vy to děláte i nadále jako mluvčí strany. Můžete se vyjádřit eh, k citaci bývalého premiéra? V roce 2011 eh, byl připraven tábor pro tisíc osob, ale je velmi obtížné říci, kolik prostředků bylo na to vynaloženo, protože jsme konstatovali, že se za to neudělalo vůbec nic. Vláda měla dělat eh, úplné zázraky za několik měsíců, aby zvládla tento proces? Děkuji za tuto otázku. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit eh, zásluhy o zásluhy Bulharska, které je ve frontové linii, ale současná vláda opravdu neby nám měla odpovědět na otázku, proč se píše o situaci tak, jak se píše v souvislosti s plotem, s osnatým drátem na hranici a tak dále. A určitě eh, v Evropském parlamentu je třeba říct otevřeně, že socialisté vládnou eh, spolu s pravicovými populisty v Bulharsku. Prostě musíme si o tom otevřeně popovídat. Paní Guillaume. Děkuji. Před dvěma týdny jsem se s některými z vás eh, účastnila terénní mise v Bulharsku v rámci výboru Libe. Cíle této mise byly četné, mimo jiné ohodnotit na místě situaci žadatelů o azyl a navrhnout v případě potřeby zlepšení působení evropských institucí v terénu. Mám smíšené pocity. Bulharské úřady určitě podnikly kroky na zlepšení přijetí, podmínek přijetí uprchlíků žadatelů o azyl, ale musím také říci, že situace na místě, i když se trochu změnila, je pořád ještě obtížná a zdaleka nemáme přijatelné podmínky s ohledem na standardy, které jsou v evropském právu pro uprchlíky. Já jsem pozorovala některé problémy a mám k tomu pár poznámek. První se týká toho mechanismu, o kterém jste hovořila, paní komisařko. Počet eh, žadatelů o azyl se v roce 2013 osminásobil v Bulharsku. Je jasné, že není tolik problematická ta úroveň poptávky, ale také povaha toho bulharského systému. Bulharský systém nebyl vybaven na to, aby se mohl vyrovnat s takovýmto nárůstem poptávky, ať už jde o schopnost přijímání, tak i o postupy. Je dobré, že budete hovořit a zavádět efektivně ten mechanismus rychlé reakce, který může pomoci v té prvotní situaci. Druhá věc, v roce 2013 tedy narostl tento počet eh, uprchlíků, nicméně od listopadu se to trochu změnilo. Pracuje komise s bulharskými úřady na tom, eh, aby se zajistilo, že kontroly na hranicích eh, budou efektivní, že skuteční žadatelé o azyl nebudou odmítáni a že to budou dodržována mezinárodní pravidla. Je také jasné, že Bulharsko musí splnit eh, své úkoly v oblasti mezinárodní ochrany a také evropské aky v oblasti azylu. Ale Bulharsko se také musí být jisto solidaritou zbytku Evropy a musí to být i finanční solidarita anebo fyzické přijetí těchto uprchlíků. Děkuji. Pan Ilčev, prosím, máte slovo. Děkuji. Dámy a pánové, jen okamžik, prosím. Máme modrou kartu. Ano. Prosím, pokračujte, pane Stojanové. Euh, Paní Guillaume, já mám otázku Pokud chcete, aby fyzicky nebyly zadržováni úprchlíci, které Turecko pouští do Bulharska, zcela s klidem, můžete přijmout závazky jménem socialistického prezidenta Francie, kolik lidí si Francie vezme, kolik je připravena přivítat na svém území z Bulharska, protože Bulharsko není schopno všechny tyto osoby přijmout. Pokud jde o přijetí Syřanů, tak francouzský prezident, který je především tedy francouzským prezidentem, než tedy socialistou, řekl, jaké je číslo nebo jaký je tedy počet těch seřanů syrských uprchlíků a my je budeme přijímat. Ale lidé, kteří přicházejí na hranice, nemůžou být odmítnuti, pokud potřebují mezinárodní ochranu a to je úkolem všech členských států. Děkuji a nyní pan Ilčev, máte slovo. Uvažujeme dámy господа, jsem участвовал Dámy a pánové, já jsem se účastnil mise do Bulharska, Turecka a Řecka a mohu říci, že naše země vynakládá úsilí na to, aby splnila očekávání všech stran. Přistěhovalci očekávají ochranu, lepší životní podmínky a integraci do Evropské unie. Nechtějí nutně zůstat v Bulharsku. My musíme také reagovat na očekávání Evropské unie. Bulharsko musí splnit své podmínky, své povinnosti v oblasti azylu, ale musíme také zajistit bezpečnost hranic. Musíme splnit očekávání bulharských občanů, kteří nechtějí, aby sociální náklady všechny spočívaly na jejich bedrech. A to jsou tedy tři očekávání, která nás vedou k následující otázce. Jakým způsobem můžeme chránit bulharské hranice, aby naše země byla chráněna proti vstupu zločinců. Jak můžeme pomoci naopak těm, kteří prchají před hrozivou situací v Sýrii? Bulharsko je určitě na straně humanismu a solidarity, ale to je úkolem nás všech. My potřebujeme také finanční prostředky. Bulharsko samo nemá tyto finanční prostředky a proto potřebujeme pomoc. Bulharská vláda v současné době pracuje s národním rozpočtem, ale potřebujeme flexibilitu, také politickou flexibilitu. Musíme žádat od Turecka přísnější kontrolu těch, eh, kteří vstupují na jeho území a překračují turecko-bulharskou hranici. Pokud chceme bulharské orgány nechat přijmout každý rok více než 2000 uprchlíků, tak eh, tím rozhodně ten problém nevyřešíme. Pokud naopak budeme solidární, tak si myslím, že se situace bude moci vyřešit rozumným způsobem. Budeme moci dosáhnout částečného začlenění těchto imigrantů a proto Bulharsko zavádí národní plán v této oblasti, aby splnilo očekávání bulharských občanů. Já Připouštím, že situace je opravdu velmi nejednoznačná. Některá centra pro přijímání uprchlíků fungují dobře, jiná ne, ale důležité je vyslat signál, že Bulharsko není samo v tomto boji. Děkuji. Děkuji. Mám zde modrou kartu od paní Ernst. Prosím. Já jsem trošičku zmatená. Já jsem se chtěl jenom pro pořádek e, zeptat, zda tím myslí jirské uprchlíky nebo jiné, nebo obecně lidi, lidi, kteří jsou na hranici, m, mm, případně se snaží dostat do EU, to by mě zajímalo. Čef? Děkuji za vaše otázku. 80 osob na území Bulharska který těchto uprchlíků chce pokračovat v cestě do Evropy, protože Bulharsko je nejchudší zemí Evropské unie. Nevím, jestli se jedná o iluzi nebo o propagandu. V každém případě není na mě, abych zodpověděl tuto otázku, ale 80% těchto uprchlíků nám říká, že chtějí statut uprchlíka, aby mohli jít dále do Evropy. A v tom spočívá ten problém. Ale eh, přestaňme s tou stěnou. Jedná se o 30 kilometrů, o 30 kilometrů, které tedy brání uprchlíkům v tom, aby nepadli, protože ti uprchlíci musí jít tedy na hranice. Děkuji. Mm, mm, pan komisařko, předsedo, je jasné, že Evropská unie, co se týče institucí a členských států, spa, eh, udělala závažnou chybu na začátku syrského konfliktu a při řízení přílivu uprchlíků do Evropy. My jsme si mysleli, že ta válka dlouho nepotrvá, ale teď nevíme, jak dlouho ve skutečnosti potrvá a správný nástroj na řešení eh, dlouhých konfliktů je snažit se eh, správně řídit toky uprchlíků. To je tedy snažit se to spořádaně, míru milovně pomáhat uprchlíkům se mohli vrátit do Sýrie. Když se podíváme na základní principy, o které tady jde, tak bychom měli mít tu povinnost chránit uprchlíky a členské státy to musí zajistit. Mm, jak říká mm, říká Mástromová, když použijete článek 33 Dublinské dohody, tak se nesna, eh, neprokazujeme jenom solidaritu s uprchlíky, ale Bulharsko jako členský stát je v krizové situaci, stejně jako bylo Řecko a jiné státy, takže to je důležité si uvědomit. Když se podíváme na článek 80, tak eh, pokud chceme, aby byl aplikovan na všechny tyto případy, obecně, pak se musíme podívat na podrobnosti. Tam jde o solidaritu mezi členské, členskými státy. Eh, z strategických důvodů, z principiálních humanitárních důvodů musíme začít zajišť, zajišťovat, aby eh, o uprchlíky bylo řádně postaráno. Když opustí Sýrii, tak i o ně musí být postaráno a musíme eh, aplikovat revidovanou dublinskou dohodu aby nepokračovala syrská tragédie na evropských hranicích. Děkuji. Já se kladu otázku, co se všechno ještě musí stát, než uh, všichni pochopí, že už toto takto nejde s evropskou azylovou politikou. Samozřejmě zacházení s um, řeckými uprchlíky v Bulharsku je skandál. To je nutné říci. Ještě další zeď je to poslední, co bychom potřebovali. E, otázka je, zda stačí e, pokárat Bulharsko, hovořit o akčních plánech, poslat trošku peněz. To není azylový, e, azylová politika. Azylový balíček nic nezměnil na situaci uprchlíků. Nejsou jednotné standardy humánní azylové politiky. A Dublin 3 jenom synonym pro politiku, která nedbá na lidi. Eh, můžeme mluvit, eh, za chvíli budeme mluvit o Řecku, ale v každé zemi najdeme velké deficity. Tady v parlamentu, mm, kde bylo eh, odsouhlaseno škrtání rozpočtu, včetně prostředků pro azylanty. Mm, peníze se používají na stavění plotů, abychom se zbavili uprchlíků. To je eh, takto se pro uprchlíky situace nezlepší. Děkuji. Pan Stojanov. Děkuji, pane předsedo. Čas, který je vyhrazen na tuto rozpravu je velmi, velmi krátký. Paní komisařko, vy jste hovořila o pomoci, na začlenění do společnosti těchto osob, které chtějí zůstat. Nicméně jedná se o uprchlíky, kteří zůstávají na území Bulharska proto, že jim v jejich zemi hrozí nebezpečí. A jakmile bude toto nebezpečí zažehnáno, budou se moci vrátit domů. Takže o jaké integraci, o jakém začlenování tady vlastně hovoříme? Za druhé, odpověď na mou otázku. Já jsem čekal na ní už eh, třikrát. Třikrát jsem se na to ptal. Bulharsko dalo 300 tisíce euro na pomoc sousedním zemím. A co dostalo? Oplátkou. Znovu bych také zopakoval otázku kolegy Ilčeva. Ukažte, že Bulharsko není v této bitvě osamoceno, protože Bulharsko to samo nezvládne. Děkuji, pan Engel. Děkuji, pane předsedo. Rád bych uklidnil pana Stojanova už předem. Na misi tohoto parlamentu do Bulharska před dvěma týdny jedna z prvních věcí, kterou jsme konstatovali na místě, že eh, cizinci, kteří směřují do Bulharska, tam nechtějí zůstat. Většina se jich chce vrátit domů anebo postupovat do jiných zemí Evropské unie, protože je pravda, že ty podmínky pro přijetí Eh, v Bulharsku opravdu nedosáhly opravdové úrovně přijatelnosti. A to ani pod mezinárodním tlakem, i když se tedy zlepšili v poslední době. Já se kladu jen jednu otázku pro Evropu, nicméně je to otázka klíčová. Hovoříme o Turecku. V Turecku je 700 tisíc Syřanů, 700 tisíc, kteří uprchli ze své země. Miliony Syřanů jsou vysídleny v rámci své vlastní země. 750 tisíc eh, Syřanů je také v Libanonu a Bulharsko. Bulharsko nebylo schopno zvládnout ani několik tisícovek eh, syrských eh, uprchlíků, zatímco jiné evropské země říkají, že jsou připraveny přijmout jich 50, 500, 1000. Co budeme dělat, když najednou uprchne 100 tisíce nebo 200 tisíc řenů? Co budeme dělat? Budeme mít konečně evropskou politiku, která zajistí důstojné přijetí těchto osob nebo ne? Rada ve své obvyklé moudrosti celou věc jen odkládá. Ale to problém nevyřeší, protože pokud se tento migrační tok ještě zintenzivní, tak to bude velký, velký problém. Děkuji, pan Kalfin. Děkuji, pane předsedo. Dnes eh, máme v Bulharsku 11 600 uprchlíků, polovina z nich eh, jsou syřané. Příliv uprchlíků začal v létě minulého roku a pokračoval až do konce minulého roku v listopadu 332 osob vstoupilo na území Bulharska, v září to bylo 1662, takže ta krize, o které hovoříme, trvá po dobu několika měsíců. Pan Engel říkal, že ta krize skončila a já nechápu, o jaké krizi vlastně hovoříme. Mě dělá starosti to, co říká Evropská komise. Opatření, která hodlá přijmout, jsou pouze částečná, pouze dílčí a navíc nejsou správná. Bulharsko nepotřebuje další mechanismus. My potřebujeme dohodu o readmisi s Tureckem a s dalšími státy. A členské státy Evropské unie musí vzít na své území část těchto uprchlíků, musí pomoci také Bulharsku, aby bylo schopno absorbovat eh, tyto uprchlíky, kterých je desetkrát více než eh, ten počet, na který je Bulharsko připraveno. Pokud Evropská komise říká, že je nestraná, tak musí provést nezávislou analýzu situace všude v Evropě a nejen v Bulharsku. Paní Gabriel, děkuji, pane předsedo. Návštěva delegace výboru Libe konstatovala, že bylo přijato několik opatření ve prospěch eh, uprchlíků. Musíme říci, že Bulharsko nebylo na takovouto výzvu připraveno. Bulharsku trvalo dlouho, než vytvořilo akční plán a to vedlo k určitým xenofobním eh, tendencím. Potřebujeme strategii pro budoucnost, ta opatření, která jsou v současné době přijímána, se budou realizovat až do konce dubna a poté se možná znovu objeví problémy. Budou se týkat hlavně dětí a dospívajících, ale já nechci pokládat otázky bez odpovědi, pokud je o příští integraci těchto osob. Ráda bych spíše hovořila o spolupráci s místními orgány, také o školení policistů, pohraničníků. Je důležitá také spolupráce s Tureckem a členskými státy Evropské unie. A to je pouze část těch opatření, která musíme přijmout. Děkuji, paní Fajan. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovana komisarka to, kar se je do... Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, to, co vidíme v Bulharsku, tento příliv uprchlíků, to je tragédie. Na externí hranici Bulharska opravdu nastává tragická situace. Musíme myslet na solidaritu. Eh, musíme myslet na tyto lidi a nemůžeme je jednoduše prostě zatlačovat od této hranice zpět. A rozhodnutí opevnit hranici provizorním plotem, to je opravdu něco, co opravdu si nepřejeme. Nepřejeme si, aby v Evropě zase vyrůstaly ploty. Měli bychom respektovat práva těch, kteří jsou v tísni. A měli bychom aktivovat eh, mechanismus solidarity nebo jiná opatření, tak aby jim bylo pomoženo. Tito běženci opravdu patří k těm nejzranitelnějším a jejich bezpečnost je nyní v sázce. Děkuji, pane předsedo. Podle mne je třeba co nejrychleji spustit mechanismus řízení krizi podle článku 33 a zahájí také akční plán. Není to naléhavá situace podle mého názoru, ale situace nouzová. Bulhaři to sami nezvládnou, potřebují solidaritu Evropské unie. V oblasti těch nouzových opatření je podle mě nutné poskytnout tři základní věci ubytování, zdravotní péči a potraviny. To jsou věci, které je třeba dělat v této nouzové situaci. Já teď nechci hovořit ani o azylu, ani o kontrole hranic v této fázi, protože zkušenost mi říká, v jiných případech, kdy byly v okolí Evropské unie vedeny války, že Syřané nechtějí zůstat, chtějí se jen zachránit život, aby se potom mohli vrátit do své země. A proto je nutná spolupráce a solidarita Evropské unie. Sami to nezvládnou. Um, tak a dostáváme se ke catch, na Catch the Eye. Mám zde několik řečníků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 Prosím, pokračujte. Měli jsme problém s tlumočením. Teď už můžete. Pokud eh, nám nevládní organizace nebo kdyby nám nevládní organizace nepomáhaly a kdyby nám nepomáhali jednotlivci, tak bychom to nezvládli už vůbec, protože Bulharsko a jeho instituce nebyly připraveny na takovouto krizi. Zodpovědnost eh, leží na současné vládě a na předchozích vládách. Nicméně tyto lidé a tyto organizace, které nám pomohly, sami od sebe jsou velmi dobře organizovány. Jsou schopny poskytovat pomoc. Jsou tak dobře organizovány, že často ta jejich pomoc není doceňována. Mezinárodní organizace nám říkají, že naše nevládní organizace nejsou na dostatečné úrovni. To není pravda. A Paní komisařko Malstremová, přestaňte vyvíjet takový tlak na bulharskou vládu. Bulharsko není připraveno, Bulharsko nemá zkušenosti, ale teď se musíme snažit nalézt vůli vyřešit ten problém. To je problém, který nezmizí bez konkrétních kroků. Nesmíme být zbytečně optimističtí, pokud jde o řešení nebo vyřešení konfliktu v Syrii. Ten problém se nevyřeší jen tak, nebude to snadné a zůstane na území Bulharska a potažmo i Evropské unie. Děkuji. Pane komisaři, paní komisařko, pane předsedo, Evropský parlament eh, hovoří nyní o syrských uprchlících. Předtím jsme hovořili o Lampeduze. Bulharsko má problém. Není to přímý bezprostřední soused eh, Sýrie. Uprchlíci musí překonat celé Turecko, než se dostanou do Bulharska. Problém je, že 50% eh, z těchto osob to jsou migranti, ne uprchlíci, migranti ze severní Afriky a z dalších zemí. A to je zdrojem rizika ohrožení pro Bulharsko a pro celou Evropskou unii. A případy násilí, kterých se zúčastnili tito migranti, jsou v skutečnosti a to vyvolává xenofobní postoje. To jsou problémy, které Bulharsko samo nevyřeší. Je pravda, že na takovouto situaci nebylo připraveno, nicméně jsou zde statistiky, které říkají, že Bulharsko od srpna zajistilo podmínky pro přijetí tisícovek uprchlíků a nadále řeší jejich problematiku. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, evropský systém azylu spočívá na solidaritě a zodpovědnosti. Bulharsko splňuje obě dvě tyto podmínky. Systém, azylový systém v Bulharsku byl vystaven velkému tlaku. Ale problémy prvních dní jsou překonány. My dodržujeme dublinské nařízení a Pracujeme eh, na plánu řešení krize, pracujeme s evropskými institucemi zcela transparentně. Ano, paní komisařko, musíme ještě vynaložit velké úsilí na to, abychom zlepšili životní podmínky uprchlíků a abychom efektivněji řešili a zkoumali jejich žádosti o azyl, ale Bulharsko Zatím mělo k dispozici jen své vlastní prostředky. V lednu jsme teprve dostali první finanční pomoc z Evropské unie díky solidaritě členských států a Evropské komise a také za pomoci bulharských institucí. Myslím, že se nám to podaří vyřešit bez článku 33. Děkuji, pan Kirilov. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Dovolte mi, abych zdůraznil, že jsem příjemně překvapen těmi, kteří vystoupili v této rozpravě. Sympatie, které zde byly vyjádřeny, i ze strany kritiku, protože jsme v situaci, kdy musíme řešit nejen problémy dneška, nejen aktuální problémy, ale také budoucí problémy protože bulharská hranice je vnější hranici Evropské unie o délce 200 kilometrů a budeme muset řešit celou řadu problémů, které z toho vyplývají. Já děkuji paní komisařce Malstrem za to, že zdůraznila tato fakta a také za to, že hovořila o tom, že je nutno aktivovat mechanismus solidarity, protože tyto problémy nejsme schopni vyřešit, pokud každý členský stát nebude přiměřeným způsobem reagovat. Přiměřeně tedy ke svému obyvatelstvu, počtu obyvatel a HDP. A já děkuji také řeckému premiérovi, protože to je velmi cenná zkušenost pro Bulharsko. A známe zkušenosti středomořských zemí, víme, že jejich pomoc je zásadní. Zásadně opravdu solidarita pro řešení těchto problémů. Pan Kazak? Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Krize uprchlíků v Bulharsku začala v srpnu 2013 my jsme přijali plán řízení krize. 85 eh, opatření z tohoto plánu bylo k dnešnímu dni splněno. Počet nelegálních uprchlíků eh, nebo tedy přistěhovalců, kteří překračují bulharskou hranici, klesá. Teď už nemůžeme hovořit o přílivu uprchlíků. Počet osob, eh, které hledají azyl v naší zemi, se masivně zvýšil. Naše vláda reagovala adekvátně, nenastalo zde nic takového, jako je šíření infekčních chorob a tak podobně. V roce 2013 počet uprchlíků vzrostl mnohonásobně, ale Bulharsko je schopno to zvládnout i bez článku 33. No, Děkujeme a nyní má slovo pan komisař, paní komisařka. Um, Děkuji vám, eh, pane předsedo. Je zjevné a viděli jsme tam vlastní oči, tedy alespoň eh, skupina poslanců, která eh, byla na místě přímo z Evropského parlamentu, také za komisi zde byly lidé skutečně během velmi krátké doby se do země dostala spousta lidí. Eh, ta země na to nebyla připravena, to bylo nějakých, já nevím, 11-12 eh, tisíc lidí, eh, což je hodně pro Bulharsko, pro podmínky, kde není připravená infrastruktura a tak dále. Čili bulharské úřady zde přijímají důležitá opatření, nicméně situace přece jenom zbuzuje eh, určité obavy. Mnoho mezinárodních organizací a členských eh, zemí Eh, se pokusilo situaci sledovat a pomáhat. Situace je momentálně pod kontrolou, ale zdá se, že tlak se může nadále stupňovat, poněvadž krize v Syrii se nevyřeší okamžitě. Eh, je pravda, že zhruba polovina těch uprchlíků jsou Syřané, ale pak jsou tam třeba také Afghánistánci, Afgánci, Pakistánci a tak dále. Čili pořád je třeba zlepšovat eh, možnosti ubytování, eh, proces jejich přijímání, který nemůže být automatický a eh, sledování tedy toho, kolik lidí má povolení po nějaký čas zůstat v Bulharsku. Ovšem přitom, jak řekla paní Guillaume, eh, je třeba garantovat právo lidí, aby přišli na hranici a zažádali si o azyl. Automatické eh, odhánění od hranic jednoduše prostě není zákonné. V Sýrii eh, zuří strašlivá válka, je to blízko našich hranic a přímí sousedé nesou obrovské obrovské, obrovskou zodpovědnost. Poskytují eh, stovkám tisíc eh, lidí, uprchlíků eh, pomoc. Velmi malé procento z nich přichází až do Evropy. My můžeme Sýrii bezprostředně pomoci tím, že otevřeme možnosti přesídlení spolu s UNHCR a de facto nebude nutné, pokud to učiníme, nebude nutné, aby tito lidé se vydávali na další nebezpečnou cestu, například přes vody Středozemního moře. A já apeluji na celou 28, aby se zapojili do eh, přesídlování eh, běženců z regionu, aby je tady začali přijímat na své území. Buďme solidární s Bulharskem a pomáhajme Bulharsku aby překonalo tuto situaci. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pan Venizelos. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem přesvědčen, že poslanci Evropského parlamentu chápou, eh, že řecké předsednictví se k tomu bude stavět eh, velmi citlivě. Eh, my jsme sousedé Bulharska a máme komplikované pobřeží a samozřejmě eh, podobně jako jiné země kolem Středozemního moře čelíme každodennímu tlaku na mořské i na suchozemské hranici. Bulharsko je momentálně pod eh, velmi akutním tlakem na své pozemní hranice a my eh, máme jasno v tom, jak důležité je, aby Evropská unie spolupracovala s Tureckém v řízení proudu běženců před několika týdny byla mezi Tureckem a Evropskou unii podepsána readmisní dohoda a nyní je nám zcela jasné, jak důležitá dohoda to je, jak důležité je také proporcionálně řešit zátěž mezi jednotlivými členskými zeměmi. A je třeba připomenout, že solidarita je jedním ze základních principů vztahu mezi členskými státy EU. Proudy běženců na jedné straně, straně jsou akutním humanitárním problémem, čili je třeba řídit a zvládat tuto humanitární krizi. Na druhé straně je to všem také otázka naší vlastní bezpečnosti. Jde o lidi, kteří vyvíjejí tlak na naše hranice, poněvadž potřebují ochranu a je možné, že tady skutečně eh, jde jim o holé přežití. Na druhé straně se mezi ně mohou vmísit lidé, kteří představují ohrožení naší bezpečnosti. Čili je třeba se tím zabývat na více úrovní. Na jedné straně jsou to eh, okamžitá opatření přímo na místě, eh, poněvadž to se nedá odkládat. Znamená, že je třeba poskytovat Bulharsku praktickou pomoc, okamžitou pomoc. Na druhé straně jde ovšem o kontext eh, strategického plánování migračních proudů. Naše předsednictví ve spolupráci s předsednictvím italským si stanovilo právě toto téma jako prioritní bod agendy. Evropa musí být schopna ukázat, že je schopna tuto problematiku zvládat efektivně. Rád bych připomněl, že jsme v říjnu v rámci eh, rady se eh, o tomto bavili podrobně v souvislosti tenkrát s dramatem na Lampeduze a Eh, v prosinci jsme se zeptali našich mediterálních partnerů, co oni k tomu mohou říci. Eh, poté se konala eh, formální rada s paní komisařkou Malstromovou, kde jsme se pokusili o inventarizaci situace, čili máme z čeho vycházet. A můžeme říci, co asi bude třeba eh, dělat dále. My očekáváme, že v březnu komise vydá příslušné sdělení a nejpozději do června se musí eh, přijmout eh, opatření. Samozřejmě, že postižené členské země nemohou čekat až do března či do konce června. To je tady problém který máme na talíři každý den a ten tlak může být velmi dramatický. My samozřejmě si nyní musíme říct, že eh, něco je třeba udělat a něco musí být uděláno. A já určitě do rady vnesu vaše stanoviska. Eh, samozřejmě jsou tady velké obavy a netýká se to jenom bulharských občanů je dobře, že tedy eh, o tom všem víme, otevřeně hovoříme. Děkuji, děkuji všem řečníkům. Eh, končím tuto debatu a dostáváme se k debatě následující a to je situace v Egyptě. A jako první promluví pan Venezelos za radu.